souhlasí se svou kandidaturou. Složení Evropského parlamentu můžete nalézt také v zápise z dnešního zasedání a tím končím toto zasedání v souladu s jednacím řádem. Děkuji vám a uvidíme se opět.